Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se vás chtěla zeptat, jaký je aktuální stav eh, parlamentního vyšetřování o volebním podvodu paní Lepenové. Eh, vzhledem k tomu, že pan předseda řekl, že tato sněmovna bude informována o výsledcích tohoto šetření a také bych ráda řekla, že před námi byla skryta část pravdy, protože paní Lepenová uznala, že pan Marcel de Graaf, její spolupředseda, hlasoval za ní na jejím místě, ale už nezmínila a skryla před námi, že rovněž generální sekretář Front National, pan eh, Nikola Bay, rovněž jejím jménem hlasovával například o legislativě o emisích v případě Volkswagen. Ráda bych, abyste v rámci parlamentního šetření zohlednili i tento druhý hlasovací podvod. Tedy jednak ten případ toho spolupředsedy a jednak případ generálního tajemníka. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you, Madame Kratzabil. I'd like to inform you Děkuji. Já vás budu informovat, že předseda eh, se zabývá touto záležitostí. Paní Le Pen, eh, procedurální poznámka. Pane předsedající, eh, naše kolegyně se tady projevila, má svých 15 minut slávy, ale já bych chtěla jenom poukázat na článek 22 odstavec 4 jednacího řádu. Já bych chtěla citovat eh, báseň, která se týká poslední vlasti eh, mrtvého vojáka, což je důležité zvláště dnes v den příměří po válce, která způsobila 9 milionů umrtí v Evropě. Pane předsedo, pravidlem pro evropské instituce je, že by měla dodržovat státní svátky zemí, v nichž působí. Ve Francii a v Belgii je tento den státním svátkem a považuji to za opovržení památkou těchto eh, obětí a na eh, protest vyzývám všechny francouze, aby opustili sněmovnu a neúčastnili se hlasování. Um, eh, thank you. Point of order. Děkuji. Eh, procedurální připomínka. Pan Kramer. Děkuji. Eh, chtěl jsem... Pane předsedající, tak alespoň si můžeme uklidnit. Dnes v této frakci se nebude podvádět, protože půjdou všichni pryč. Pane Krámere, vaše procesní námitka. Ano, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, co s tím eh, dělat, když paní Lepenová eh, v podstatě porušovala eh, systém hlasování, protože její hlas mohl být klidně rozhodující. Co s tím hodláte dělat? Ano, tuto záležitost řešíme. Další procesní námitka, prosím. Mr. Obermeier. Pan Obermeier. Danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli to byl nedostatek tlumočení, nebo zda jsem se přeslechl, nebo skutečně jste jste přivítal, že někdo, kdo je třeba nepohodlný, vás vyzval, abyste opustili sál? Pokud je to tak, je to skutečně strašné a stydím se za to, že předsedáte. Pokud jste to ovšem neřekl, tak se omlouvám já vám, protože to byla chyba tlumočení. Takže e, skutečně bych rád věděl, zda si stojíte za tím, co jste právě řekl. I think the wrong translation. Ano, to byl asi problém tlumočení. Procesní námitka. Uh, Monsieur Mélenchon. Pan eh, Mélenchon? Děkuji, pane předsedající já jsem francouz a neopustím tuto sněmovnu z úcty k tomuto parlamentu, ale tento den začal tisíci vzpomínek v mé vlasti, vzpomínkami na největší jatka, která Evropa poznala. Evropa bez paměti nemůže být Evropa srdce. Pokud dnes máme důvod být Evropany, tak právě proto, abychom už nikdy neviděli znovu to, co předcházelo 11. listopadu. Přechodíme do A teď přistoupíme eh, k hlasování. Eh, zpráva pana Sorinia. Interoperaciální eh, prostředky jako modernizace veřejný, tedy veřejné zprávy. Zahajuji hlasování. Okay. Cały text. Hlasujeme o bloku číslo 1 a pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď eh, návrh eh, komise eh, po jménech budeme hlasovat za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o, o legislativní usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Vám děkuji. A teď budeme hlasovat o, o budoucím souboru opatření týkajících se letectví. Společná, a, společné uznesení a, politických frakcí. A, první odstavec, a, první a, část. A, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se uh, zdržel? Přijato. Část druhá. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, odstav odstavec 3 ve dvou části První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji, přijato. Druhá část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtvrtý paragraf a eh, ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se eh, zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Paragraf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 Děkuji, přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. Paragraf 15, eh, původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. Eh, odstavec 16, původní text, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. Paragraf 17, původní text, budeme hlasovat po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato velkou eh, většinou, jak jinak. Ehm, pan Kurcel Malta za ústní pozměňovací návrh k odstavci 17. Pan poslanec Maltese. Il Ten text je eh, vyzývá komisi k posílení ochrany pracovníků i spotřebitelů, pakliže dojde k bankrotu letecké společnosti. Já si nemyslím, že eh, k tomu by měl někdo nějaké výhrady. Popravky. Děkuji. Kdo je proti? Musím pozměnit svým návrhu. Takže budeme eh, hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Ne, nastala situace jiná. Uvidíme, jestli napočítáme 40 poslanců. Tak vidím, že je tady výrazně víc než 40 poslanců a ústní pozměňovací návrh tedy nemůže být předmětem hlasování. Budeme hlasovat o následujícím návrhu. Odstavec 18, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. A paragraf 19, původní text, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Paragraf 20. Původní text, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ještě 21. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato.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 Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. 28. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. A úvodní ustanovení F. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. Nyní budeme hlasovat o textu eh, celého usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, ověříme a eh, elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. přijato. Tak teď vám děkuji eh, za hlasování a přecházíme k eh, zprávě eh, paní Hibner a pana Leinena reforma volebního práva Evropské unie. Budeme hlasovat nejdříve o bloku pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, děkuji. Pozměňovací návrh 12. Pozor, hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. v pozměňovací návrh 26. Hlasujeme po jménech a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 50 od e, zelených. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zamítnuto. 63 od EPP, SAD a ALDE. Hlasujeme po jménech, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 35 od Alde. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 ve dvou částech. Hlasujeme po jménech o první části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatelé. Druhá část. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Stejným způsobem, eh, nebo tímto odpadá 55, kterou podali zelení. A teď pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 42. Pardon, a ten odpadá. Teď budeme hlasovat o čísle 7 a po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to bylo odmítnuto, ale musíme se vrátit, omlouvám se. K42, o té musíme hlasovat. Takže eh, ve dvou částech. Eh, budeme hlasovat po jménech o první části. Končím hlasování. Přijato druhá část. Hlasujeme eh, po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 eh, odpadá, 43 eh, ve třech částech po jménech eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část hlasování po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Prosím, pan poslanec Leinen. Eh, eh, Děkuji. Eh, pane předsedo, ta třetí část nedává smysl. Nechceme genderovou rovnost v roce 2024. Takže to by se pak celé rozpadlo. Chceme genderovou rovnost už příště, ne v roce 2024. takže bychom měli hlasovat proti, pakliže o tom dáte hlasovat. he is correct that part three has been rejected. You're right. Máte pravdu. Uh, šestka odpadá a 52 od zelených hlasujeme po jménech. Já se omlouvám. 52 také odpadá. Hlasujeme o eh, následujícím pozměňovacím návrhu číslo 8 po jménech. Zahajuji hlasování. Osmička. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Z výboru, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji, eh, přijato. 53 odpadá. 54 odpadá. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. to odpadá. A teď budeme hlasovat o 41 kterou eh, podalo EVB a SAD, zahají jmenovité hlasování. Končím hlasování. Padesát 56 až 57 odpadá, 58 odpadá. A teď 28 budeme hlasovat po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První odstavec původních část v pěti částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, přijato. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Třetí část. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Na zdraví. Končím hlasování. Přijato. Čtvrtá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Pátá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, odstavec 51 eh, od EKR, 61, pardon, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Původní text hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 4 a původní text po jménech zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Podstavec 5, původní text ve dvou částech, první část. Eh, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část a eh, hlasování po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 35 a ta odpadá. Odstavec 7 64D. Um, Hlasujeme po jménech. Zahají hlasování. Končím hlasování. to. Odstavec 8, původní text, Zahají hlasování po jménech. Prosím. Končím hlasování. Přijato. 46 odpadá. Takže původní text paragrafu 9 ve dvou částech hlasování po jménech. První část zahajuje hlasování. Končím hlasováním. Přijato. Druhá část eh, hlasování po jménech zahajuji. Končím hlasování. Výsledek je přijata. Ostavec 47 a eh, zahajuji hlasování po paragrafu 9 tedy. Končím hlasování. Zamítnuto. to. osm, eh, kterou ohlásili zelení, v takovém případě odpadá. 44D nyní. Pozměnací návrh EPP a eh, hlasování pojme jak zahajuje. Končím hlasování. A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 Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Po jménech hlasujeme teď. Prosím. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 49 k odstavci 22 a podáno zelenými odpadá, takže budeme hlasovat o původním textu eh, v původní, ve dvou částech hlasování i po jménech. První části zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Druhá část hlasování jmenovité. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijato. Hlasovat 24. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. A to je poslední výsledek. Přijato. čtyřka, původní text. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom po a, sedmém právním odvodnění. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosím vás, abyste zvedali uh, ruce, bude to snažší. Uh, teď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 jo, eh, ve dvou částech původní eh, text eh, pro první část je kdo, kdo je proti, kdo se zdržel, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Úvodní ustanovení M 59 od EKR, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a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 myslím. Eh, úvodní ustanovení O, eh, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Počkáme na výsledek, roste napětí a, eh, a přijato. Text po uh, úvodním ustanovení P34 od SAD a ALDE zahajuji hlasování a po jménech končím hlasování. Výsledek. Přijato. Úvodní ustanovení Q, 32 od EKR, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledek je negativní zamítnuta a budeme hlasovat o původním textu úvodního ustanovení které vedou části, kde je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část eh, hlasování po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Puskáme se na výsledek, přijato. R prvotní část v dvou částech, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata druhá část, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Uvodí ustanovení T, původní text v dvou částech, první část pojmenek zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Hlasování po jménech. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování, prosím. Přijato. Eh, úvodní ustanovení U, eh, pozměňovací návrh EKR, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 38 eh, od ENF. Hlasování po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení U ve třech částech. Původní text, kde pro první část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část, eh, tentokrát po jménech, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Výsledek. Přijato. Třetí část. Hlasování po jménech. A eh, také zahajuje hlasování. Končím hlasování. Výsledek je následující přijato. Úvodní ustanovení eh, Vojteve, ENF, pozměňovací návrh 40, hlasují po, hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď hlasujeme o původním textu a po jménech. Končím hlasování. Končím hlasování, tady přijata. Nyní uh, úvodní ustanovení uh, 2TV 40 od ANF. Končím hlasování. Zamítnuto. Opět uh, původní text. Uh, hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení X. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení AA. Zahajuji hlasování.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 poslední, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Úvodní ustanovení AC, tentokrát hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, zvládnul jsem to. Eh, přijato a teď AD. Původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 tak to ověříme, protože eh, tady mi to není zřejmé, upřímně řečeno. Takže hlasujeme jmenovitě o eh, druhé části. Končím hlasování. Přijata. A teď eh, přijdeme k hlasování o úvodním ustanovení AH, původní text, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme pozor hlasovat o celém textu usnesení. Hlasujeme po jménech a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. A přeji vám dobrou chuť těm, kteří uh, už uh, mají, budou mít příležitost pustit se do, do večeře. Trochu vám uh, závidím, dokonce vám hodně závidím.